Colleagues, I think we can start. Kolegové, můžeme začít a začneme schválením eh, našeho programu jednání. Eh, mám tady technickou věci. Eh, máme zde položku roční daně a toto bylo odloženo. Proč? Eh, bylo to odloženo, protože, jak víte, tak výměna názoru s komisařem Moskovičem, eh, která se měla odehrát minulý týden, tak ta se musela odložit z toho důvodu, že že se odložilo Eh, prohlášení, které, mělo pan, které měl pan Moskovici potom eh, předvést ve výboru, proto jsme to odložili. Původně jsme to naplánovali na dnešní večer, leč mnohým to nevyhovovalo eh, v, od, v tuto v, pozdní hodinu tak museli jsme to zařadit do řádného času schůze výboru a proto jsme jako jedinou možnost našli zítřek. A z toho důvodu jsme se rozhodli eh, po dohodě s zpravodajem odložit na příští týden, odložit ten tax report. Čili eh, je to odložení pouze o týden, a sekretariát nás ujistil, že to načasování té zprávy nijak neohrozí. Pardon, mohl bych ještě jednu věc. Eh, proč jsem se eh, k tomu vracela? Je proto, že eh, tento výbor ještě nestačil projednat ty lucemburské daňové úniky, což není dobré. Je to ve veřejném hledáčku, takže proto to říkám. My jsme, my jsme tedy dali na 15. prosinec eh, ten daňovou zprávu a poté je, eh, se očekává, že dostaneme jakýsi jakosi obecnější eh, odpověď na tu otázku zdanění zde ve výboru a jinak tedy konference předsedů rozhodla, že eh, se to provede do konce tohoto týdne přibližně písemným postupem. Čili ta výroční, eh, výroční zpráva o zdanění a COP, tam tedy eh, bude rozhodnutí a to rozhodnutí bude konečné. Pan Langen. Moment. Mám E, komentář e, k tomu navrhovanému termínu s panem Moskovičem. To první je pondělí 21 e, až 22.30, to je stejně nevhodné jako dnes večer. My máme dost času na běžných zasedáních, která někdy končí dříve a já bych skutečně prosil pana předsedu a také sekretariát, aby se e, tyto termíny e, nestanovovaly e, pouze podle toho, kdy může pan komisař, ale aby brali také v úvahu naše možnosti. Ano, tak my jsme vzali v úvahu komentáře z některých skupin a proto jsme to tady přehodili na zítřejší dopoledne, jak je to na programu. Takže eh, program je předpokládám schválen, děkuji. A nyní sdělení. Eh, první se týká našeho společného zasedání s ikonem Econem Ample, což má být v 8 hodin ráno s komisaři Dombrovským, Moskovičím a Tysonovou o e, ekonomickém dialogu a systému e, varování. A aby nás tady mohlo být co nejvíce, e, tak budeme, bude ještě změna místnosti, to se dovíme, dozvíme ke konci dnešní schůzy. Dále veřejné slyšení o společném dozorovém mechanismu. Eh, to mělo být 25. tedy na 20. 25. listopadu bylo dohodnuto, že budeme mít tři eh, veřejná slyšení eh, s dozorovým orgánem SSM, dále slyšení SSM EMA a dvě řádná veřejná slyšení podle nařízení SSM veřejná slyšení eh, k výroční zprávě SSM bude 21. Eh, března 2015 a první řádné slyšení se bude konat eh, v dosud nestanoveném termínu a to další, to třetí, 19. Eh, října 2015, 2015. Dále z trialogu z 26. listopadu máme dobré zprávy a sice Ekon a italské předsednictví dospělo eh, k politické dohodě o zřízení Evropského fondu pro dlouhodobé investice e LTEF bylo to eh, dosaženo za přítomností pana komisaře Jonathana Hela, tak já bych chtěl poblahopřát všem, kteří se to účastnili, a zejména našemu zpravodaji panu eh, Lamasurovi. Eh, jak jistě víte, LTF je významný nástroj pro budoucí dlouhodobé investice a mimo jiné díky parlamentu se podaří naplnit ten investiční plán pana předsedy Junckera ve výši 350 miliard eur. Čili investiční plán komise. Nová ustanovení nám umožní eh, minimální investici snížit na 10 tisíc eur, což je hodné pro malé investory, ale také zde máme další eh, opatření na ochranu investic. A dále požadavky ochrany v souvislosti na umístění těchto investic no a dále budeme konzultováni, pokud se týče eh, technického eh, textu. Eh, trialog číslo 4 o směrnici proti praní špinavých peněz se eh, odehrál minulý týden ve Štrasburku. Eh, zde na tom spolupracujeme podle článku 55 s výborem Libe a nadále probíhají debaty o příjemcích, posuzování, odhadech a tak dále. Příští trialog bude v úterý 16 prosince odpoledne a e, s vědnavacím týmem Ekonu e, pracujeme na tom, aby e, všechno dopadlo pozitivně. Čili tolik naše, tolik má sdělení a nyní bod číslo 3, což je veřejné slyšení o jmenování předsedy Evropské porádní komise pro dohled nad statistikou o SGAP. Jde tedy, jak jsem řekl, o veřejné slyšení pana Martyho Hetemekima, který je momentálně stálým státním tajemníkem na ministerstvu financí ve Finsku a předsedal EFC, eh, e subvýboru EFC pro statistiku, čili je expertem v této oblasti a jak víte, podle nařízení 235 z roku 8 a rada po konzultaci komise eh, vybere eh, tedy příslušnou eh, osobu a parlament tuto volbu schvaluje. Takže volba tedy padla na pana Hetemekyho a my nyní děláme svoji část práce, to je slyšení. Já dám panu kandidátovi nejdříve 10 minut na úvodní řeč a poté probíhne kolo otázek a odpovědí. Takže pane Hakime, eh, vítám vás v výboru Ekon. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také výboru za pozvání na toto slyšení. V mém stručném vystoupení se soustředím na úlohu SGAPu za prvé bych chtěl připomenout důvody, které vedly k založení SGABu. V listopadu 2005 Rada ECOFIN dospěl k závěru, že nový poradní orgán na vysoké rovni posílí nezávislost, integritu a odpovědnost evropských statistických systémů. A v té době jsem byl členem ekonomického a finančního výboru a předsedou podvýboru pro statistiku. A v této funkci jsem se zasadil o vytvoření SGAPu a bezprostřední důvod pro založení SGAPu byly závažné, nedostatečné informování o statistických údajích z Řecka. A pokud jde o obecné důvody, tři důvody vedly k tomu tomu, že bude existovat společný postup a útvar, který bude vyhodnocovat naplňování právě tohoto kodexu. A tyto důvody jsou dnes stále platné. První důvod pro existenci tohoto společného postupu a existenci SGAPu je, že je to jedinečná záležitost, protože politika se opírá o statistiku. Například příjmy rozpočtu EU vycházejí z údajů z národních účtů a výdaje pro rozpočet EU v řadě případů e, plyne ze statistik, které jsou poskytovány národními úřady. Kromě toho evropská ekonomická pravidla jsou také výsledkem statistických údajů. A nejsem si vědom toho, že by jediná země existovala, kde by statistické údaje sehrávaly tak klíčovou roli při politickém rozhodování. Vzhledem k významu politických údajů v Evropské unii tu byla jasná potřeba zajistit vysoce kvalitní statistická data a požadovat, aby statistické orgány splňovaly určité normy ve všech členských státech. Druhý důvod pro eh, korex eh, chování SGAPu je důvěra veřejnosti. Důvěra v oficiální statické údaje v zemích EU není na takové úrovni, na jaké by měla být. V loňském roce parlament jedné velké, jedného, jednoho velkého členského státu se vyjádřil nedůvěřivě ke statistickým údajům. A statistické orgány v této zemi jsou známy svou kvalitní prací, avšak parlamentní zpráva se týkala výsledku průzkumu, podle něhož důvěra ve statistiku je velmi nízká a když se lidi, lidi ptali, zda si myslí, že oficiální statistiky jsou vypracovány bez politického zasahování, 59% respondentů souhlasilo. To znamená, že většina si nemyslí, že by oficiální statistiky byly prosty politického zasahování. I když se to týká pouze jednoho státu, chci zdůraznit, že nedostatečná důvěra v oficiální statistiky je obecnějším problémem. A tento problém je závažný zejména v Evropské unii, protože v tvorbě politiky zastává statistika klíčové místo zejména v EU. Nemůžeme očekávat, že občané budou věřit politice EU, pokud nebudou věřit údajům, z nichž vycházejí tyto politiky. Třetí důvod pro kodex chování SGAPu je, že nedostatky ve statistické praxi se netýkají pouze jenom několika zemí. Ve skutečnosti všechny země musí splnit určité úkoly, pokud jde o plnění kodexu. Na většině případů požadovaná zlepšení nevyžadují vnější zdroje a zvláštní administrativní snahu. A bylo již učeno mnohé, ale mnoho práce ještě před námi. Když byl připraven tento kodex chování, bylo také jednáno o tom, zda má být závazný. A dospěli jsme k závěru, že by bylo nevhodné regulovat praxi národních statistických úřadů. A zásady tzv. měkkého práva zdůrazňuje význam procesu peer review, pokud je o plnění tohoto kodexu. A také zdůrazňuje význam SGAPu. Úloha SGAPu při informování o problémech ve zprávě statistik, zejména směrem k parlamentu a radě. Měl jsem možnost eh, sledovat při 6 lety zahájení práce SGAPu a první vliv SGAPu, první zprávy z roku 2009 definovaly několik slabin při řízení statistiky. Například upozornilo na jmenování a propouštění vedoucích národních statistických úřadů a zdůrazňoval, že tento postup musí být oddělen od politického mandátu. Současný tým dále prohloubil práci SGAPu. SGAP nedávno provedl extenzivní peer review Eurostatu a to vám bylo poskytnuto jako informace současným předsedou Eurostatu před několika týdny. Jsem pro úzkou spolupráci mezi SGAPem a Eurostatem. Tato spolupráce usnadní práci SGAPu a současně neohrozí nezávislost SGAPu. Souhlasím s doporučeními SGAPu, pokud jde o Eurostat, která byla předložena vašemu výboru současným předsedou, zejména v tom, že SGAP doporučil, aby dohoda o jmenování generálního ředitele Eurostatu byla upřesněna podle práva a založena na otevřené soutěži. Byl jsem členem výběrového panelu současného generálního ředitele Eurostatu a postup výběru byl transparentní, opíral se o pečlivé vyhodnocení profesní kvalifikace uchazeče. Věřím, že podobný postup bude dodržen i v budoucnosti. A domnívám se, že je vhodné zahrnout zásady pro inovací proces do příslušných nařízení EU. Konečně několik slov k vašemu výboru. Souhlasím se současným předsedou SKPu, že výbor Ekon je důležitým spojencem SKPu a tady bych chtěl předložit jednu myšlenku ke zvážení vašeho výboru. Tato myšlenka souvisí s tím, že kodex chování je nástrojem takzvaného měkkého práva. Jehož efektivita velmi závi, závisí na publicitě a tlaku kolegů. A pokud jde o závažné problémy se statistikou v členských státech, tak to nepovede k nápravním krokům. Avšak pokud eh, tento výbor pozve na veřejné řešení příslušného ministry, ministra, který má na starosti v členském státu řízení statistiky, ten dopad by byl pravděpodobně mnohem větší. A dokonce jen možnost takového slyšení ve výboru Ekon by mohla být efektivním odstrašením v, v rámci statistické praxe, protože obava pozornosti budoucnu, eh, může být efektivní při prevenci budoucích problémů v oblasti statistiky. Pane předsedo, abych měl dost času na komentáře a otázky, eh, ukončím své vystoupení nyní a poděkuji vám za pozornost. Děkuji panu Hetemekimu za eh, jeho projev a také za návrh, který samozřejmě zvážíme. Eh, vy jste tady zmiňovali také určité eh, právní eh, závazky, možná také jiný typ závazků tohoto výboru, eh, který samozřejmě nám spadá v rámci interinstitucionálního dialogu, takže my samozřejmě svého práva využijeme také v souladu s těmi postupy měkkého práva, které jste zmínil. Určitě zvážíme vaše návrhy velmi pečlivě. Nyní se obracím na politické skupiny. Nejprve za EPP pan Burkartác, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Pane Hetemeky, za to, že jste mezi nás přišel. Mám dvě otázky. Během minulé parlamentní legislativy jsme zažili, jak důležité je mít statistiky, které přicházejí včas, které jsou přesné a srovnatelné. Mohl byste prosím říci více o koherentnosti evropských statistik a kdo má největší hlavní zodpovědnost za tu jejich koherentnost? Konečně také ve výroční zprávě je napsáno, že eh, některé instituce eh, a jejich kvalitní fungování nebyly, nebylo to tedy zakotveno v, eh, v v eh, v tom dokumentu a jejich, zejména tedy šlo o problém s jejich nezávislostí, takže mě by zajímalo, jestli si myslíte, že existuje určitý problém nezávislosti statistik. Děkuji. Eh, děkuji. Děkuji za tuto otázku. Nejprve tedy k tomu eh, zasahování do práce statistiků. Neexistují žádné tvrdé důkazy, tak abych to takhle řekl, pro vliv politických úřadů na statistiku či statistiky. Často ovšem dochází k určitým souhrám okolností, například co se týče tedy e, určitých e, potřeb e, vnitrostátních orgánů a statistik. To potom možná vede k podezření, že tam je nějaké propojení s politickým zasahováním do statistik. chováním statistiků. Já se tedy vracím k tomu svému návrhu, kde jsem říkal, že veřejné slyšení či hrůza před veřejným slyšením by mohla být takovým odstrašujícím eh, nástrojem pro jakékoliv politické zasahování do eh, práce statistiků. V jedné země teď právě máme eh, probíhající případ, který se týká role vedoucího statistického úřadu, eh, který byl obviněn v trestním řízení. Takže už probíhá právní řízení. A to je těžké ovlivnit zvnějšku. Mám na mysli eh, vedoucího Elstatu, což je řecký statistický úřad. K první otázce, co se týče té koherentnosti statistik, Klíčová je srovnatelnost statistik eh, napříč evropskými zeměmi. Eh, už bylo mnohé zlepšeno, ale stále ještě tedy je potřeba některé věci dodělat. Zejména tedy co se týče ekonomických a hospodářských a finančních statistik, tam eh, vlastně Eh, jsou zveřejňovány výroční zprávy o jednotlivých tady eh, položkách v jednotlivých zemích. Děkuji. Kolegové, prosím, eh, klaďte jenom stručné otázky, aby se měli čas i na odpovědi. Pan Obaje za SND. Prosím. Děkuji. Pane předsedo, děkuji pane Tenmeky, že jste zde mezi námi a mnoho štěstí při vaší budoucí misi. První otázka. Výbor Ekon je vaším partnerem, rada bude také vaším partnerem a chtěl bych vědět, jaké jsou silné a slabé stránky této rady a jak chcete tuto radu vést. Druhá otázka vy jste hodně hovořil o kvalitě statistiky. Víte, že parlament se zabývá eh, právě regulací, tedy zprávou o nařízení 223. A co se týče tedy politického propouštění eh, ředitelů národních statistických úřadů a tady jde také o ředitele Eurostatu, jak zajistit pro Eurostat nezávislost a transparentnost vůči komisi. A to, tady mě zajímal váš názor. Myslíte si, že nezávislost Eurostatu je dostatečně zaručena a je to pravda i pro ředitele, je současně ředitelem Eurostatu a také generálním ředitelem DG Statistika, tedy přímo závisí na komisi. A kodex eh, osvědčených postupů. Já myslím, že to je vynikající, je třeba uspořádat slyšení, ale z členských států e, slyšíme, ano, chceme více výměn názorů s parlamentem a Eurostatem, protože víte, jak je těžké se shodnout nad některými statistickými normami, na jejich definicích, na jejich náplni. A některé členské státy si myslí, že Eurostat eh, nemá vždy pravdu a že členské státy nejsou vždy vyslyšeny. Tedy jakým způsobem teď zajistit eh, partnerství eh, právě mezi parlamentem, Eurostatem a národními statickými úřady. Děkuji. Thank you for... Děkuji za vaše otázky. Nejprve jste se tedy ptal o, na možné slabiny či problémy SK. ESCABu, pardon, ESCABu. Já si myslím, že práce ESCABu je ovlivněna pouze pokud tedy hovoříme o vlivu na e, osoby, které e, jsou pověřeny e, statistickou zprávou a řízením na komisi a v členských státech. A je možné, že názory či stanoviska či také zprávy ESCABu nebudou mít velký vliv, pokud na ně nebude nikdo eh, reagovat na radě či také zde v parlamentu. Takže mnohé záleží na tom, zda, řekněme, jejich poselství je vyslyšeno. ale věřím, že budeme schopni tedy předložit stanoviska a zprávy, které věcně jsou kvalitní, ale potom samozřejmě záleží, zda budou mít vliv na statistickou zprávu a řízení a tam právě jde o to, jaké bude jejich přijetí ze strany eh, politické sféry a tedy jak na radě, tak v parlamentu. Hm. Co se týče nezávislosti Eurostatu, to se zase pojí s regulací Klíčovou otázkou eh, zde i tedy, eh, co zdůrazňuje kodex těch eh, osvědčených postupů, je postup pro jmenování a propouštění šéfa Eurostatu. A zde, jak už jsem říkal, klíčem je, aby to jmenovací řízení bylo transparentní, otevřené a vycházelo z profesních kvalifikací A já věřím tomu, že komise se bude řídit tímto eh, výběrovým postupem v budoucnu. Přesto bych eh, ale radil, abychom tyto postupy pro výběrová řízení zakotvili zákoně. To znamená, je potřeba být eh, závazné postupy pro tato výběrová řízení. A ještě k té poslední otázce jenom stručně. vztah mezi členskými státy Nyní už jsme tedy vytvořili jakousi eh, formu spolupráce mezi členskými státy a Eurostatem právě v rámci toho procesu eh, peer review. V tomto procesu Eurostat vyhodnocuje statistické postupy v jednotlivých členských státech. Děkuji. Ještě jednou, kolegové, prosím vás, eh, snažte se omezit své otázky na dobu jedné minuty, abychom měli čas na odpovědi. Nyní pan Stanislav Odzok za ECR, prosím. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, dámy a pánové, Eh, já eh, oceňuji eh, vystoupení, které bylo krátké a k věci a hodně objasnilo to téma, o kterém tady dnes hovoříme, ale mám dvě doplňující otázky. Co, bere, co vás vede k té úvaze, že ten praktický kodex nebo etický kodex je tou nejslabší stránkou proč by měl být analyzován a e, měl by se na něm pracovat. A jestliže bez těchto potíží funguje statistický e, systém v Evropě, e, tak co je možné udělat pro to, aby ta statistika se zlepšila, pokud se týče aktuality, přesnosti, spolehlivosti a tak dále. A dále otázka taková osobnější. Co vás přimělo k tomu, abyste se ucházel o tento post? Děkuji vám. Thank you very much, Mr. Eh, děkuji za tuto otázku. Pokud mm, já si tedy myslím, že problém není se samotným kodexem, ale problém je v tom, zda je dodržován. To se vlastně pojí s vaší druhou otázkou, jak zlepšit kvalitu statistik. Jak jsem říkal, všechny členské státy se musí zasnažit a dodržovat ten kodex. Mohou to být jednoduché věci, jako například jmenování šéfa statistického úřadu či jeho propuštění a podobně. Já si tedy myslím, že v zásadě jde o, pref, o profesní integritu a kapacitu ta vlastně zlepší eh, kvalitu statistika. Pak eh, k vaší poslední otázce, proč jsem já osobně se mm, přihlásil eh, o toto místo. Řekl bych to takhle. Evropská unie podle, mé, podle mého názoru je úplně unikátní ve smyslu, kolik statistik je jakýmsi pozadím pro politické rozhodování v celé řadě oblastí i v ekonomickém, hospodářském rozhodování. To je jedna věc. A za druhé, statistika a důvěra ve statistiku eh, ze strany veřejnosti je v Evropě velmi nízká. To platí pro řadu zemí v Evropské unii. A teď vlastně máme tyhle ty dvě věci obrovský význam statistik pro politické rozhodování v EU, ale zároveň nízká důvěra ve statistiku ze strany veřejnosti. Takže není divu, že důvěra v evropskou politiku je nízká ze strany veřejnosti. To je tedy jenom jeden, jedna věc týkající se statistiky, ale samozřejmě je to důležité a je to právě něco, na co bych se chtěl zaměřit, co bych chtěl zlepšit. Děkuji. Další za Alde. Prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane Hetemeke, děkujeme, že jste přišel mezi nás. Mm, někdy na nás eh, je pohliženo, že, že eh, velmi trváme na, dodržo, na dodržování pravidel. Takže co vy, jak, co vy si myslíte? Myslíte si, že Finové jsou příliš přísní, příliš se drží pravidel, nejsou flexibilní? Jak na to pohlížíte vy? Děkuji, pane Tulvals. Řekl bych, že to, co tady jsem se snažil říct, jsou zde věci, které je potřeba zlepšit, zejména kvalitu statistik a důvěru v ně. Je to tedy něco, co je důležité pro veřejnost, pro všechny, aby měli dobrý podklad pro dobré rozhodování svým způsobem je to takový minimální požadavek pro údaje, které jsou podkladem pro rozhodování, tak aby to bylo kvalitní rozhodování a já si myslím, že to tedy není, eh, že nechá, nezacházím některak daleko ve svých požadavcích. Děkuji za GUE. Marisa Matias, prosím. Dobrý den. Děkuji. Pane Temaky, hovořili jsme tady o statistikách spíše abstraktně a já souhlasím s tím, když říkáte, že statistiky jsou obrovsky důležité, protože jsou podkladem politik, které potom mají obrovský dopad na veřejnost, na občany. Ehm, hovořil jste také o důvěře ve statistiku a potřebě ehm, mít tuto důvěru. Ale tady přece jde také o to, že musíme zajistit, že statistiky jsou srovnatelné. To znamená samozřejmě také statistické eh, ukazatele, které jsou kontroverzní. To je například strukturální statistika o strukturálním řekněme, zdraví, protože víme, že existují různé způsoby, jak to vypočítat. Rozpočtová smlouva, která stanovuje pravidla, která jsou velmi přísná, říká, že tady, tady ne, neexistuje pouze jeden způsob pro výpočet toho, jak je vypočítán strukturální dluh. Takže potom tedy máme problémy s tím, že máme vícero metodologií. Můžeme se řídit trendy, kde se mm, třeba ehm, ne, nezaměstnanost eh, fluktuje mezi 13 a 16 procenty a podobně. Takže konkrétně, myslíte si, že existuje nějaká úplně správná metodologie pro eh, výpočet eh, tedy té strukturální rovnováhy. A potom důležitá otázka, která se také týká eh, o občanů, je, jak, jak to vypočítává Eurostat, jaká, jakou metodologii používá. Thank you very much, Mr. Matthias. Um, Děkuji, pane Matias. To je otázka k, spíše k mandátu ESCAPu, ale jelikož mě osobně to také velmi zajímá a e, řekl jsem vašemu předsedovi před zahájením e, této schůze, že jsem na toto téma e, sepsal práci. Čili myslím, že je to velmi zajímavé, velmi důležité a zmíní se o tom pár slovy. Myslím, že existují různé přístupy eh, k měření strukturální eh, rovnováhy a měření potenciálních výstupů. Zjevně existuje riziko eh, sáhnout k opatřením, která budou procyklická z hlediska strukturální rovnováhy. Ale já to mm, tady nebudu teď rozvádět, na to nemáme čas, ale eh, jenom bych řekl, že eh, bych doporučil členům výboru, aby se eh, na toto zaměřilo. Ano, ale máte nějakou preferovanou metodiku? Ano, ano, pane předsedo, toto je můj osobní náhled, nikoli náhled eskapu. Já preferuji Eh, metodu eh, rozpočtového výboru kongresu ve Spojených státech. Eh, oni využívají strukturální metodu k měření výstupů, přičemž váha fiskálních, tedy ta fiskální váha a to, jak je měřena, nezávisí na cyklu. Ale rizikem statistických metod je to, že bychom mohli eh, fiskální politiku posuzovat pro cyklický. Ale to by bylo skutečně na další debatu. Eh, děkuji. Já eh, jsem si jistý, že také náš s pravodaj tedy pro vnitřní audit, to také ho to bude zajímat. Pan Sven Giegold za zelené. Také eh, vítejte za eh, naši stranu. Já tedy mám rád nejenom takovou tu finskou rigoroznost a důkladnost, ale také finský humor. Ačkoliv národy, které patří k tím k těm nejrigoroznějším, tak ty se realizují zejména e, v číslech. Ale vidíte, že to není pravda, když se podíváme na nové berlínské letiště nebo na stavbu vašich e, nukleárních elektráren, tak e, ono to ve skutečnosti vždycky stojí mnohem, mnohem víc. Ale to nic, to byla poznámka na okraji. Mě zajímá práce té skupiny, o které, kterou vedete. A Myslím, že tady eh, máme určitá pravidla pro výpočet, eh, statistický výpočet deficitu a zadlužení. Členské země ovšem v současné době vymýšlejí nová pravidla, jak ten deficit skrýt. Eh, pan Juncker má teď také svoji verzi a sice peníze, které dáte do jeho investičního fondu, tak to nebude považováno za dluh či deficit. Čili tady vzniká určité nebezpečí stínového eh, účetnictví, eh, které se prostě kde si skrývá. Mě by tedy zajímalo, jak váš výbor chce přispět k transparentnějšímu přehledu eh, zadluženosti a deficitu a tohoto šedého účetnictví a zejména takové ty kontingenční závazky, eh, zejména tyto tedy, eh, aby, se, aby o nich byl přehled. Čili eh, můžete slíbit, že se na toto zaměříte, alespoň částí těch zdrojů, co budete mít. Děkuji, paní, pane Gigolde. Ano, to je otázka Eh, která je tedy eh, velmi vhodná, ale poněkud eh, se to míjí s působností ESCAPu, čili my taky budeme mít určitý, nebo budeme se držet určitého praktického kodexu, pokud se týče sestavování statistik. Jak jste řekl, je to velmi důležitá věc. A naše pravidla samozřejmě ovlivňují jednání, jednání vlád. A my jsme třeba, eh, jak jste hovořil o garancích a eh, závazcích, takže ty se skutečně eh, neměří tak, jak by měly. A když se také podíváte na aktiva, která mají eh, vlády, které vlastně snižují to čisté zadlužení, no tak to je druhá stránka věci. Je samozřejmě důležité mít jakousi reálnou představu eh, o tom, eh, jak vypadá rovnováha vládních financí a já si, eh, já tedy věřím tomu, že Eurostat vám tento přehled může dát. Eh, Eurostat vlastně nedávno eh, nedávno zveřejnil statistiku čistého zadlužení vlád, které tedy bere v úvahu jak dluh, tak také aktiva vlád. Mm, takže to, jak říkám, to nespadá přímo do kompetence ESCAPu, ale, ale je to velmi důležité. Děkuji. Vidím, že tady není nikdo za e FDD, takže eh, paní Barbara Kapel z nezařazených. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, v současné výroční zprávě se vytýká nedostatek nezávislosti a transparentnosti statistických úřadů v českých zemích. To jste už také řekl. Já bych se chtěla zeptat, jaká opatření, jakožto budoucí předseda SKPu přijmete, tak, aby byly splněny eh, parametry transparentnosti a nezávislosti na národní úrovni v souladu s praktickým kodexem. A dále jak můžete motivovat jako ESCAP národní statistické úřady, aby nevykonávaly redundantní práce, aby byly efektivnější a modernější. A dovolte ještě jednu otázku, pokud se týče kontroly statistických dat. K řízení kvality patří také eh, přeskoumávání pravdivosti dat. Ale zatím tedy vy nemáte eh, žádnou takovou pravomoc. Eh, počítá se v tom praktickém kodextu, kodexu s možností přeskoumávat pravdivost dat a pokud ano, eh, budete to tu a tam nebo na matkově využívat. Děkuji vám. Eskap má eh, jako zbraň zveřejňovat možné problémy a upozorňovat na to vás, tento výbor, Evropskou, Evropský parlament a Evropskou radu. Možnosti zkoumat problémy eh, v statistických eh, úřadech, tak eh, na to nemáme kapacitu, to je práce Eurostatu. A my můžeme přispět tím, že to, co eh, shledá Eurostat a peer review, tak to můžeme zde zveřejňovat, na to vás můžeme upozorňovat. Jak už jsem řekl, je to tzv. soft law. Není to nic eh, právně závazného, ten eh, náš kodex. Čili proto je naší zbraní eh, publicita, zveřejňování zpráv a stanovisek. Takto se snažíme přimět politiky k eh, plnění své zodpovědnosti eh, také v oblasti statistik. Eskapto to není policie a ani nemá kapacitu na něco takového a nemá ani eh, příslušnou kompetenci. Může pouze informovat a podávat zprávy vám a radě. Děkuji panu Hetemakimu. Děkuji kolegům za otázky. Nyní se eh, krátce poradíme eh, za zavřenými dveřmi a hlasování eh, bude potom zítra ráno. Takže my děkujeme panu Hetemakimu za to, že mezi nás zavítal a odpovídal na naše otázky. A nyní bych prosil, aby zde zůstali pouze členové tohoto výboru a jejich osobní asistenti a sekretariát našeho výboru. Všechny ostatní a e, samozřejmě také zaměstnanci politických skupin, všichni ostatní, prosím, nechť opustí místnost.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 Okay, we can start. Můžeme zahájit. A navrhuji, abychom měli velmi stručnou výměnu názoru. Dám slovo koordinátorům nebo zástupcům politických skupin